rozprava u konce. Nejenom tato rozprava, ale i dnešní schůze tím končí. Poté, co vám řeknu, že příští schůze, eh, nebo ta